Eh, eh, dámy a pánové, eh, dovolte, abych zahájil schůzi. Kolegové, dámy a pánové, prosím, posaďte se a začneme klid, prosím. Prosím, posaďte se. Do... A přestaňte s privátními diskuzemi. Za prvé si otestujeme hlasovací systém. Určitě už se všichni vložili karty do přístrojů a můžeme otestovat hlasování. Jste připraveni na tříhodinové hlasování? Zahajuji hlasování. Děkuji. Končím hlasování. Dobře. Výborný výsledek. Děkuji, většina je připravená na tříhodinové hlasování, takže skončíme v jednu. Asi tak nějak. Pan Tamburáno, technická připomínka. Pane předsedo, já chci pozdravit kolegy vzhledem ke složitosti hlasování o energetické unii a vzhledem k e, řadě klíčových bodů, tak já bych chtěl mm, požádat pana předsedu, aby na konci hlasování mm, o pozměňovacích návrzích, tedy při finálním hlasování, abychom přerušili třeba na 5-10 minut, tak abychom mohli vzájemně se poradit vůbec, abychom ve světle mm, jaksi toho návrhu, který vzešel z předchozích hlasování, kolegové, to asi bude hodně pozdě. Já bych navrhl dvě, tři minuty, ne deset minut, dvě, tři minuty, když tak, takže prosím. Ano, kratší, daleko kratší přestávka. Já se omlouvám, většinou dvě, tři minutky vždycky dáváme tak před finálním hlasováním. Takže první otázka přijetí seznamu kandidátů pro účely nominace eh, do statutárního orgánu ACERu my navrhujeme jako řádného člena, členku Romanu Jordan. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování, omlouvám se. EPP má o dva hlasy navíc. O dva hlasy navíc. Končím hlasování. Děkuji. A pan Uwe Leprich eh, jako náhradník. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. V pořádku. Výsledek je pozitivní. A nyní závěrečné hlasování o celém seznamu o všech dohromady a potřebujeme absolutní většinu výboru ITRE. Takže zahajuji hlasování o celém seznamu. Končím hlasování. EPP, jeden navíc, já se omluvám. Teď v pořádku. Končím hlasování. Pardon, ano, končím hlasování V pořádku 55. Pro bylo pro, 6 se zdrželo. Děkuji. Takže to je první výsledek. První výsledek je pozitivní. Blahopřeji našim kandidátům, které nakonec ve finále bude jmenovat konference předsedů. A nyní návrh zprávy o cíli desetiprocentního propojení ele, e, sítí, rozvodných sítí. Náš zpravodaj je kolega Erikson. Kompromis jedna. Kdo je pro? Proti? Ne, minus jedna. Minus jedna. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. Kompromis jedna pro, proti, zdržel se Přijat. 29 pro. Proti. Prověříme. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnut. Kompromis 2, pro, proti, zdržel se, přijat. 28 pro, proti, zdržel se zamítnut, 22 pro, první část pro, proti, zdržel se přijata, druhá část pro, proti. Prověříme druhou část, prověřujeme druhou část. Končím hlasování zamítnuta. 23 pro, proti, zdržel se, přijat. Kompromis 3 pro, proti, zdržel se, přijat. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se, přijat. 37 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 38 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 41 pro, proti, prověříme, prověříme, 41, zahajuji hlasování, končím hlasování, přijaté. 42 pro, proti, zdržel se zamítnut, kompromis 5 pro, proti, zdržel se přijat. 43 pro, proti, zdržel se zamítnut, 56 pro, proti, zdržel se zamítnut, 57 pro, proti, prověříme, prověříme. 57. Návrh 57. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 6 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 7 pro, proti, zdržel se přijat. 76 pro, proti, zdržel se přijat. 7 a 76, ano, o 76 jsme hlasovali. Takže končím hlasování. 76. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis 7a pro, proti, zdržel se přijat, 77 pro, proti, prověříme, prověříme 77. Zahajuji hlasování. Končím hlasování zamítnut. 78 pro, proti, zdržel se. Prověříme také. 78. Prověříme. 78. Jeden z EPP je navíc. EPP navíc. Dobře. Končím hlasování. Přijat. 91 pro proti, zdržel se. Přijat. Kompromis 8 pro, proti, zdržel se. Přijat. 92 pro, proti, zdržel se. Přijat. 90 pro, proti, zdržel se. Přijat. Kompromis 9 pro, 90. Chcete prověřit návrh 90? Ne. Takže kompromis 9 pro. Proti. Zdržel se přijat. Kompromis 10 pro. Proti. Zdržel se přijat. Kompromis 11 pro. Proti. Zdržel se přijat. Návrh 106 pro. Proti. Zdržel se zamítnut asi, ale radši prověříme. Prověříme. 106. EPP navíc, jeden z EPP navíc. Děkuji, konec. Zamítnut. Kompromis 12 pro, proti zdržel se přijat, kompromis 13 pro, proti zdržel se přijat, kompromis 14 pro, proti zdržel se přijat, kompromis 15 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 16 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 125 pro, proti, zdržel se při, zamítnut. Kom, je, 17, kompromis 17 pro, proti, to je kompromis 17, kompromis 17 pro, proti, zdržel se přijat. 142 pro, proti, zdržel se. Zamítnut 149 pro, proti, zdržel se. Zamítnut kompromis 18 pro, proti, zdržel se. Přijat kompromis 19 pro, proti, zdržel se. Přijat 160 pro, proti, zdržel se. Přijat kompromis minus 20 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 20 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 167 pro, proti, zdržel se přijat asi. A prověříme, dobře, prověříme 167, 167, prověříme, končím hlasování. Přijatem. 168 pro, proti, zdržel se zamítnut, eh, kompromis 20a pro, Hmm, 168, prosím. Já jsem řekl, že byl přijat? Ne, ne. Aha, omlouvám se. Takže ještě jednou. 168 zahajuji hlasování. To bude lepší elektronicky zahajuji hlasování o návrhu 168. Končím hlasování. Zamítnut, takže jsem měl pravdu. Poprvé jsem měl pravdu. Omlouvám se. Kompromis 20a. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat 169 pro. Proti? zdržel se zamítnut, kompromis 21 pro, proti, zdržel se přijat, 177 pro, proti, zdržel se zamítnut, 185 pro, proti, zdržel se zamítnut, 186 pro, proti, zdržel se zamítnut, 187 pro, proti, zdržel se přijat, Kompromis 22 pro. Aha, 187 prověříme elektronicky. 187. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 22. Kdo je pro? Proti? Prověříme. Prověříme. Kompromis 22. Končím hlasování. Přijáte kompromis 23 pro, proti, zdržel se. Přijáte. A návrh 1, kdo je pro, proti, zdržel se. Dobře, prověříme návrh číslo 1. Prověříme návrh číslo 1. Končím hlasování. Zamítnut. Dva. Kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijat. Tři. Pro. Proti, zdržel se. Přijat. Čtyři. Pro. Proti, zdržel se. Přijat. A závěrečné hlasování elektronicky, jmenovité hlasování, zahájil hlasování. Končím. Jeden z EPP navíc. Takže končím hlasování. Děkuji, blahopřeji zpravodaji kolegovi Eriksonovi. A nyní přejdeme k velice dlouhému hlasování. Zpráva o energetické unii. Marek Josef Grobarčík. Naším zpravodajem je pan Grobarčík. Takže pan kolega Grofarčík, děkuji. Nejprve vám všem chci poděkovat za spolupráci se stínovými zpravodaji a všemi politickými skupinami a chci poukázat na to, že pro nás je velmi důležité je tedy respektovat všechny ty závazné cíle, například ve formě kompromisního návrhu 60. Dvacet šest B, dvěstě šedesát tři a dvěstě šedesát pět. Pro nás je velmi důležité, abychom tyto kompromisní návrhy odmítli protože pro EKR je tohle neprůchodné a pokud by to prošlo, tak budeme hlasovat proti celé zprávě a já vás tedy žádám, abyste toto naše stanovisko respektovali. Děkuji, děkuji kolego. Kolega Turmes. Asi to není vhodný okamžik, abychom se dohadovali nad obsahem energetická účinnost je velice důležitá pro podporu našího hospodářství, boje proti klimatickým změnám, boje proti lidem, jako je Putin. A proto tedy podporuji ty, kteří volají po ambicioznějších cílech energetické efekt, účinnosti. Olga Tamburano, já nevím, zde musíme již hovořit o tom, zda chceme hlasovat pro či proti, či vůbec hlasovat. Já si myslím, že bychom měli hlasovat a ne hlasovat, o, eh, diskutovat o tom, zda chceme hlasovat či ne. Děkuji. Pokud jde o Evropskou energetickou unii, cesta k Evropské energetické unii, dovolte mi pogratulovat panu Grobarčíkovi, který se pravděpodobně stane členem polského kabinetu spolu se svým kolegou panem Jackejevičem, který tady dnes není. A také pan kolega Šimaňský, kterého si ještě pamatujete jako eh, plnohodnotného člena výboru ITRE je nyní tedy členem polského kabinetu, takže já vám všem Gratuluji. Pozměňovací návrh 249 pro, proti. Pojďme se to ověřit. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. 215 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 253 pro, proti, zdržela se zamítnuto. 254 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 255 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 252 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 256 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 1 pro, proti, zdržel se, přijato. NV 48 pro, proti, zdržel se, přijato. 1016 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 2 pro, proti, zdržel se, přijato. 263 pro, proti, zdržel se, zamítnuto pět pro, proti, zdržel se, pojďme si to ověřit, pět Končím hlasování. Zamítnuto. šest pro, proti, zdržel se, přijato, pojďme si to ověřit. Takže 266. Končím hlasování. Zamítnuto. 264 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ne. Takže 264. Končím hlasování. Přijato. Skvělé. Dva 5, 1, 2, 6, 7, dva identické pozměňovací návrhy současně pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 3. Pro, proti, zdržel se, přijato. 4, 5, 0, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 450. Končím hlasování. Zamítnuto. Inter 21. Pro? Proti? Musíme ověřit. Takže Inter 21. Zahajuji hlasování, hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 285 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 4 pro, proti, zdržel se, přijato. 297 pro, proti, zdržel se, přijato. Pojďme se to ověřit. 297. Končím hlasování. Přijato. Kompromisní návrh 5 pro, proti, zdržel se, přijato. 6 pro, proti, zdržel se, přijato. 7 pro, proti, zdržel se, přijato. 7, 3, 8 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 637 pro, proti, zdržel se, přijato. 8 pro, proti, zdržel se, přijato. AFET 2 pro, proti, zdržel se, přijato. AFED 9 pro, proti, zdržel se, přijato. AFED 15 pro, pro proti, zdržel se, pojďme si to ověřit. AFED 15, končím hlasování. Přijato. Kompromisní návrh 9, pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 3, 4, 3 pro, proti, zdržel se. Pojďme si to ověřit. 3, 4, 3. Končím hlasování zamítnuto. Kompromisní návrh 11 pro, proti, zdrželo se přijato. Kompromisní návrh 12 pro, proti, zdrželo se přijato. 13b pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 13b zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Kompromisní návrh 30. Bylo dobré to ověřit. Takže 13a. Pro, proti, držel se přijato. Čtyři jedna pět pro, proti, zdržel se, pojďme ověřit. 415. Končím hlasování. Zamítnuto. 416 pro. Proti. Zdržel se přijato. Kompromisní návrh 14. Pro. Proti. Zdržel se přijato. 15 pro. Proti. Zdržel se přijato. 447 pro, proti, zdržel se, přijato, ověříme, 447, 447, končím hlasování, přijato, 432 pro, proti, Zdržel se, pojďme si to zase ověřit. 2. Končím hlasování. Zamítnu to. Kompromisní návrh 16 pro, proti, zdržel se, přijato. Dodatek 1 pro, proti, zdržel se, ověříme. Dodatek 1. Končím hlasování. Přijato. Dodatek 2. Pro. Proti. Zdržel se. Pojďme si to ověřit. Omlouvám se. Dodatek, dodatek 2. Končím hlasování. Přijato. 486 pro, proti, zdržel se, pojďme si to ještě jednou ověřit, 486, končím hlasování, přijato, 17a pro, proti, zdržel se, přijato, Inta 6 pro, proti zdržel se přijato, 11 pro, proti zdržel se přijato, 12 pro, proti zdržel se přijato, 15 pro, proti zdržel se přijato, 17 pro, proti zdržel se přijato, 13 pro, proti zdržel se přijato, zamítnuto. Takže ještě jednou, INTA 13 pro, Proti? Pojďme se to ověřit. Končím hlasování. Přijato. 16 pro. Proti. Zdržel se. Musíme se to ještě jednou ověřit. 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 18 pro, proti, zdržel se přijato, 10 pro, proti, zdrželo se přijato, ještě si to ověříme, AFED 10. Hlasujeme k AFED 10, končím hlasování. Přijato. 497 pro, proti, zdržel se přijato. 504 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 502 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Ověříme, takže 502. Končím hlasování. Přijato, měli jste pravdu. 506 pro, proti, uvěříme, 506, končím hlasování, přijato, 503 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 5.00 pro, zdržel se přijato, 4.99 pro, proti, zdržel se, ověříme. Končím hlasování. Přijato. 501 pro, proti, zdržel se. Vy jste nehlasovali vůbec. 501 pro, proti, zdržel se, přijata. 507 pro, proti, zdržel se, přijato. 507, ověříme ještě. Končím hlasování. Přijato. 793 pro. Proti zdržela se přijato. Jedenáct pět jedna jedna pro. Pět jedna jedna pro. Proti. zdržela se přijato. 10.50 pro, proti, ověříme, 150, takže 150, končím hlasování, přijato, 513 pro, proti, zdržel se, přijato, 515 pro, pro, proti, zdržel se zamítnuto. 7, pro, proti. Pojďme si to ověřit. 7. Ověřujeme 7. Končím hlasování. Zamítnuto. 9. pro, proti, zdržel se, ověříme. Pět jedna devět, takže ověřujeme. Končím hlasování. Přijato. pět pět jedna šest jedna šest pro. Proti zdržel se, ověříme si 516, končím hlasování, přijato 18, pro, proti, zdržel se, přijato 526, pro, proti, zdržel se, přijato 5, 2, 1 pro, proti, zdrželo se přijato, 5, 2, 3 pro, proti, zdrželo se, ověříme, 5, 2, 3, zahajuji hlasování, končím hlasování, přijato, 5, 2, 9 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromisní návrh 19 pro, proti, zdržel se přijato. 20 pro, proti, zdržel se přijato. 569 pro, proti, zdržel se přijato. 573 pro, proti, zdržel se přijato. 574 pro, Proti? Ověříme. 574. Končím hlasování. Přijat. 575 pro, proti, zdržel se, ověříme. Takže 575. Končím hlasování. Zamítnuto. 5, 6, 5. První část. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Druhá část. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 620 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 21b pro, proti, zdržel se, ověříme. 21b Končím hlasování. Zamítnuto. 21a pro, proti, zdržel se přijato. Kompromisní návrh 22 pro, proti, zdržel se přijato. 647 pro, proti, pojďme si to ověřit. 647 Končím ověřování. Přijato. 301 pro, proti. Ověříme. 301. Končím hlasování. Přijato. Šest tři tři část 1. 633 část 1. Pro? Proti? Zdržel se? 633 část 1. Končím hlasování. Pro? 629 pro, proti, ověříme, 629, 629, Končím hlasování. Přijato. Vážení kolegové, prosím, hlaste se. Já, nevidí, já jinak nevidím, jak hlasujete. 852 pro, proti, zdržel se, pojďme ověřit. 852. Končím hlasování. Přijato. 638 pro, proti, zdržel se, Pojďme si to ověřit, nemusíte se hlásit. Ověříme si to. 638. Končím hlasování. Přijato. Kompromisní návrh 26, 23. Takže kdo je pro, proti, zdržel se, přijato krátká přestávka. Není to alkoholický nápoj. A můžete si to klidně eh, sami ochutnat. 667 pro, proti, zdržel se, pojďme si to zase ověřit. 667, ověříme. Končím hlasování. Přijato. 654 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 669 pro, proti, zamítnuto, 670 pro, proti, zdržel se, ověříme. 670. 670. Končím hlasování. Zamítnuto. 672 pro. Proti. Ověříme. 672. Ověříme hlasováním, končím hlasování. Přijato. 677 pro, proti, zdržel se, ověříme. 677. Končím hlasování. 675 pro. proti, zdržel se, ověříme. 6, 7, 5. Končím hlasování, přijato. 6, 8, 0. Pro. 6, 8, 0. Pro. Proti. Zdržel se těžko říct. 680. Budeme hlasovat. Přijato. 688 pro, proti, zdržel se, přijato. 684 pro, proti, přijato. 685 pro, proti přijato, 1168 pro, proti 1161 pro, proti zdržel se přijato, ale ještě si to ověříme. 1161. Končím hlasování. 687. Přijato. Nula šest sedm pro, dvacet čtyři pro, proti, zdržel se, přijato. To přijato. šest dva tři 806 bylo přijato, kolegové, omlouvám se. A teď přecházíme nikoli ke kompromisnímu návrhu 24, ale 623. Nejprve tedy 623. Pro 623. Po 6 po 8.06, takže kdo je pro, proti, zdržel se přijato. A nyní kompromisní návrh 24. 24. Pro, proti, přijato. 693 pro, proti a 25 pro, proti, zdrželo se přijato. 717, 727, 720, 724, část 2. Tohle všechno je identické. 724, část 2. Takže společně. Kdo je pro? Přijato. 8, 9, 1 pro, proti, zdržela se přijato. 7, 2, 6 pro, proti, zdržel se. Přijato, ale ještě to ověříme. 7, 2, 6. 7, 2, 6 ověřujeme. Zaví, uzavírám hlasování. 7, 2, 5 pro, proti, zdrželo se přijato, 5, 6, 1 pro, proti, zdržel se, přijato. 552 pro, proti, zdržel se, přijato. 550 pro, proti, zdržel se, přijato. 562 pro, 562 552 bylo pozitivní, takže 621 tím padá. A nyní budeme hlasovat o 562. Přijato. 563. Pro, proti. Ověříme. 563. Zamítnuto. 5, 6, 3. Pro, proti. Zdrželo se zamítnuto. 5, 5, 5. Pro, proti. Zdrželo se přijato. A nyní 7, 3, 2. Pro, proti. Ověříme. 7, 3, 2. Ověřuji elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. 733. Pro, proti, zdržel se, ověříme. 733. Ověřujeme. 733. Končím hlasování. Zamítnuto. 26b. Pro, proti, zdržel se. 26b. Končím hlasování. Zamítnuto. 26a pro, proti, Přijato 27, kompromisní návrh 27 pro, proti, zdržel se přijato. Sedm devět nula pro, proti, zdržel se, přijato ještě ověříme. 790. Ověřuji, uzavírám hlasování. Přijato. 794. Pro, proti, zdržel se, přijato. 28 pro, proti, zdržel se, přijato. Osm nula sedm pro, proti, Zamítnuto. 8.00. Pro? Proti? Zdržel se, ověříme. 8.00. Končím hlasování. Zamítnuto. 8.08. Pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. 810 pro, proti, zdržela se zamítnuto. 29 pro, přijato. NV 29 pro, proti, přijato. NV 28 pro, proti, přijato. Kompromisní návrh 13 pro, proti přijato. 555 pro, proti, zdrželo se, ověříme. 555. Končím hlasování. Přijato. 5, 1, 2, pro, proti, přijato, 5, 5, 9, 8, 5, 9, promiňte, pro, proti, přijato, 31, pro, proti, přijato, 32, pro, proti, přijato, 8, 8, 1, pro, proti, zdržel se, ověříme, ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 33 pro, proti, proti, přijato. 922 pro, proti, ověříme. 92. Ověřujeme 92. Končím hlasování. Přijato. Kompromisní návrh 34 pro, proti, zdržel se přijato. Dodatek pro, proti, ověříme. Končím hlasování. Přijato. 941 pro, proti, přijato. 942 přijato. 971 přijato. Ověříme. 971. I close the vote. Končím hlasování. Přijato. NV 38 pro, proti, zdržela se přijato. NV 40 pro, proti, zdržela se přijato. 421 pro, proti, zdržela se přijato. 42 pro, proti, zdržel se, 42 ověříme. Končím hlasování. Přijato. Pro. 55 pro, proti. Ověříme. Zahajuji, končím hlasování, přijato. Do 49, přijato, dodatek, přijato, NV11, pro, proti, zdržel se, přijato. NV25 pro, proti, ověříme. NV25. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromisní návrh 35 pro, proti, zdrželo se přijato. Kompromisní návrh 35. Bylo to evidentně přijato. Takže 35 zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Kompromisní návrh 36 pro. Proti. Přijato. Dodatek 1 pro. Proti. Držel se ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. Dodatek 2 pro, proti, držel se. Dodatek 2. Končím hlasování. Pozměňovací návrh 897. Pro? Proti? Ověříme. 897. Končím hlasování. Zamítnuto. Sedm nula tři pro, proti ověříme. 703. Přijato. Tentokrát přijato. Pro, proti, přijato. 1, 1, 2, 0. Pro, proti, přijato. zdrželo se přijato. 1, 1, 2, 1, pro, Proti? Zdržel se. Přijato. Devět sedm. Sedm oddělené hlasování. První část. Pro, proti, zdržel se. Přijato. Druhá část. Pro, proti, zdržel se. Přijato. Třetí část pro, Proti? Zdržel se? Přijato. Devět, osm, dva. Nine, eight, two first. Uh, nine, eight, two, that's right. Takže devět osm dva. První část byla přijatá, takže os. 9, 8, 2. První část pro, proti, zdržel se, ověříme. První část 982. Končím hlasování. Návrh byl přejat, to znamená, že přejdeme ke druhé části, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuta. A nyní třetí část, kdo je pro, proti, prověříme, abychom si byli jisti. Končím hlasování. E, přijata. A nyní se dostáváme ke třetí části teď, ke třetí, ne, ano. Was third part previously? Yeah. Ah, was third part, okay. Aha, tak to už byla třetí část. The third part, it was yes, yeah? This false. Ah, yes, okay. okay, okay. Uh, 983, kdo je pro? Proti? Prověříme. 983. 983, kolegové. Je to komplikované. Eh, Prosím. Pečlivě. 83. 3 I close the vote. A Zamítnuto. Dobře. 9, 7, 5. Kdo je pro? Proti? Prověříme. 9, 7, 5. Končím hlasování. Přijato. Takže nyní návrh devět osm nula. První část, 980, první část, kdo je pro, proti, zdržel se přijat, přijatá druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se přijatá, 7, 3, 1, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuta. Kompromis 37 pro, proti, zdržel se, přijat. A doplnění, kdo je pro, proti, zdržel se, prověříme toto doplnění. Jmenovitě samozřejmě, tedy elektronicky, prověříme. Končím hlasování. Dobře, přijato 996 pro, proti, zdržel se, e, zamítnuto. Byl jsem tak překvapen. 1-1-0-2 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 9-9-2 pro, proti, zdržel se, prověříme, 992, prověřujeme 992. Končím hlasování. Zamítnut. 995 pro, proti. Prověříme. 995. Prověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. Ano. 993. Kdo je pro? proti, zdržel se zamítnuto, 998 pro, proti, prověříme, 998. Končím hlasování. Zamítnuto. 1003, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut, 1001 pro, proti, zdržel se, prověříme, 1001, končím hlasování, zamítnut, 1 0 0, 0 pro, proti, zdržel se. Prověříme tisíc, návrh tisíc. Tisíc. Končím hlasování. Zamítnut. 999 pro, proti, zdržel se. Zamítnut. 994 pro, proti, zdržel se zamítnut, 997 pro, proti, těžko říct, musíme prověřit 997, 997, všichni odhlasovali, končím hlasování, zamítnout. 1004 pro, proti, zdržel se přijat, kompromis 38 pro, proti, zdržel se přijat, 1005, kdo je pro, proti, musíme taky prověřit, 1005, 1005. Končím hlasování. Přijat. Tři, e, a nyní dohromady 7, 8, 9 a 1020. Takže čtyři pozměňovací návrhy blok, které jsou totožné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijaty. 1006, kdo je pro? Ne, já se omlouvám. Ne, ne, ne. Ne, ty byly všechny přijaty. Takže teď. Omlouvám se. 1035. Kolegové. pět. Já vím. Já nemám nic zabavného, co bych vám řekl, abych to odlehčil, ale nyní 1035. Kdo je pro? Kdo je proti? Prověříme. 1035. Elektronicky. I close the vote. Končím hlasování. Přijat. A nyní 1037 pro Against. Proti. Zdržel se. Měli bychom to prověřit. Elektronicky prověříme. 1037. Končím hlasování. Přijat. Výborně. Tran 4 pro. Proti zdržel se přijat, Tře, 9 pro, proti, zdržel se přijat, 1038 pro, proti, zdržel se přijat, tran 14. To je další stránka. Tran 14. Přeskočíme tedy k tran 14, kolegové, nyní. Kde pro? proti, zdržel se přijat, tran 11 pro, proti, zdržel se přijat, 12 pro, proti, zdržel se přijat, tran 10 pro, proti, zdržel se přijat, 13 pro, proti, zdržel se. Musíme to prověřit. Kolegové, vy pořád máte tu ruku zvednutou třeba a takže těžko odhadnout. Tran 13 prověříme. Tran 13 zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnut. Envy 36 pro. Proti zdržel se přijat. Envy 37 pro proti, zdržel se přijat, tran 16 pro, proti, zdržel se přijat, 1-0-0-1-0-4-8 pro, proti, prověříme, 1-0-4-8. Zahaju hlasování. Končím hlasování. Přijat. Tran 17 pro. Proti. Zdržel se přijat. Tran 15 pro. Proti. Zdržel se přijat. Návrh 1051 a 1052 dohromady jsou totožné. Kdo je pro? Proti. Zdržel se přijaty. Kompromis 40 pro, proti, zdržel se, přijat. A doplnění jiný, kdo je pro, proti, prověříme, prověříme doplnění, dodatek k kompromisu 40. Končím. Zamítnuto. No kompromis 42.1 pro, proti, zdržel se přijat. A doplnění 1, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Doplnění 2 pro, proti, zdržel se přijat. Kom, e, doplnění 3 pro, proti, zdržel se přijat. 1, 1, 4 pro, 1124. E, pokud chcete do, prověřit doplněk 3, tak můžeme. Prosím, pro, prověříme. 3. Já myslím, že to bylo přijato docela jasně. Končím hlasování. Přijato. Nyní 1, 1, 2, 4. Kdo je pro? proti, zdržel se, rovněž přijato. Kompromis 42, kdo je pro? Osm, šest, pět, kdo je pro? Prověříme. šest pět hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 39, N39 eh, pro, proti. Prověříme také toto asi. Hmm. N239. Prověříme. Končím hlasování. Prosím, kolegové, zvedejte ruce. Já vím, že to je únavné ale i tak přijato nyní. A nyní návrh 1100. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. 1102. No, eh, pro, proti? Zdržel se. Přijato. Nyní 1106 pro, proti? zdržel se přijat, 1, 1, 0, 1 pro, proti, zdržel se přijato, 1, 0, 9, 9 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 43 pro, proti, zdržel se přijato, 1, 1, 2, 3 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 1, 1, 2, 9 pro, proti, prověříme 1129, prověříme. I close the vote. Končím hlasování. Přijato. 1127. 1, To je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 1, 1, pro, proti, zdržel se přijat, 1, 1, 3, 2 pro, proti, zdržel se přijat, 1, 1, 3, 4 pro, proti, zdržel se přijat, 1, 1, 4, 4 pro, 1, 1, 3, 4, pardon, 1, 1, 3, 4, prověříme, 1, 1, 3, 4 elektronicky. I close the vote. Končím hlasování. Přijat. 1, 1, 4, 4 pro, proti, zdržel se, no, musíme prověřit, prosím, prověříme, 1, 1, 4, 4, končím hlasování přijat jasnou většinou. 1, 1, 4, 8 pro, proti, prověříme. Jo. I toto 1, 1, 4, 8. Končím hlasování. Zamítnuto 1, 1, 4, 9 pro proti. Prověříme taky toto 1149, 1149. Tady vidím, že to není jasné. Ve výboru jsme tady rozděleni. Končím hlasování. Přijat. 1, 1, 5, 6 pro, proti, zdržel se, přijat. 1162 pro, proti, zdržel se, přijat. Kompromis 44 pro, proti, zdržel se, přijat. Kompromis 45 pro, proti, zdržel se, přijat. Kompromis 56 pro, 46 pardon, pro, proti, zdržel se, přijat. 2, 1, 5 pro. Proti. Zdržel se. Přijat. 1, 2, 1, 2, 4 pro. Proti. Zdržel se. Prověřím. Prověřím. Eh, 4. prověříme 2, 1, 4. Končím hlasování. Zamítnut. Dva návrhy jsou totožné teď. 45 a 47 pro. 45, a 47 pro, proti. Zdržel se. Prověříme. 45 a 47. 45, 47 dohromady. Končím hlasování jsou přijaty. Kompromis 47. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. Návrh 67 pro. Ne, druhá, druhá část. Kdo je pro? Proti? Prověříme. 67. druhá část. Končím hlasování. Přijato. Návrh 69, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijat 71 pro, proti, zdržel se. Přijat 73 pro, proti, zdržel se. Přijat kompromis 48 pro proti, zdržel se přijat, kompromis 49 pro, proti, zdržel se přijat, kompromis 50 pro, aha, 8, návrh 82 nejprve, 82 pro, proti, zdržel se přijat, kompromis 50 pro, proti, zdržel se přijat, 86 pro, proti, prověříme. 86. I close the vote. Accepted. Compromise 51. Kompromis 51. Pro, proti, zdržel se, přijat. Kompromis 52. Pro, proti, zdržel se, přijat. 117 pro, proti, zdržel se, přijat. 1.09, druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnut. Kompromis 53 pro, proti, zdržel se, přijat. Návrh 1.27 pro, proti, zdržel se, přijat. Návrh 1, 2, 5 pro, proti, zdržel se přijat. 1, 2, 6 pro, proti, zdržel se přijat. 1, 2, 9 pro, proti, zdržel se přijat. 1, 2, 8 pro, proti, zdržel se přijat. 1, 3, 0 pro, proti, zdržel se, je, zamí, je přijat, je přijat ale prověříme, to bude lepší. Prověříme 1, 3, 0, 130. I close the vote. Končím. Přijato. Kompromis 54. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. 139 pro. Omlouvám se. 138. 138 nejprve. Kdo je pro? proti, prověříme, 138. Končím hlasování. Přijato. 139 pro. Proti. Zdržel se přijat. Dva pozměňovací návrhy teď dohromady. 140. 141, 140, 141 pro. Proti zdržel se, prověříme. Dva totožné pozměňovací návrhy, prověříme. Končím hlasování. Přijaty. 146. bude je pro? Proti? Zdržel se přijat. 142 pro. Proti? zdržel, prověříme. 1, 4, 2. 1, 4, 2 prověříme. Končím. Zamítnu to, jasně. Zamítnuto. 1, 4, 3. Pro, proti, zdržel se zamítnout. 1, 4, 4 pro, proti. Prověříme. 144 prověříme. 144. Končím. Zamítnuto. 147 a 148 dohromady jsou totožné. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. 149 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. 147 174, pardon, pro, proti, zamítnuté. 178, ne, 176 pro, proti, zdržel se. Zamítnut asi, ale prověříme. 178, ne, 176, říká pan předseda, 176. Končím hlasování. Zamítnut. 175 pro, proti. Prověříme i toto, ale bude zamítnut. 175, 175 prověříme. Končím. A je přijat. Omlouvám se. Nyní 177 pro, proti, zdržel se, přijáte, Kompromis 55 pro, proti, zdržel se přijat. Šest pozměňovacích návrhů dohromady 1, 5, 5, 1, 5, 6, 1, 5, 7, 1, 5, 8, 1, 5, 9, 1, 6, 0, tedy plus 160. Identické, jak je pro, proti, zdržel se přijaty. Nyní se dostáváme k návrhu 1, 7, 2, kdo je pro, proti. No, prověříme. 172. Prověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní 173, kdo je pro, proti, zdržel se, taky zamítnut. 57 pro, proti. Těžko říct, 57, prověříme. 57, prověříme. Končím hlasování. Přijat. 1, 3, 6 pro, proti, Prověříme taky i toto. 1, 3, 6. Prověříme. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis 56. Je pro. Proti. Zdržel se přijat. Návrh 1, 8, 4. Kdo je pro? Proti zdržel se, prověříme 184. Končím hlasování. Zamítnuto. 185, kdo je pro? Proti. Prověříme i toto. 185. Prověříme. Končím. Zamítnut. 186 pro. Proti. Stejná většina. 187. To je pro. Proti. Zdržel se. Zamítnut. 188 pro. Proti zdržel se zamítnut, 189 pro, proti, nyní tady vidím asi pra, přijato, ale není to jasné, takže prověříme 189. Prověříme 189. Končím hlasování. Přijat. Takže to správně. Nyní 2, 4, 3. 2, 4, 3. kde pro? Proti? Zdržel se zamítnut. My se dostáváme ke kompromisu 57 pro, proti, zdržel se přijat 58 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 200 pro, zdržel se přijat. Kompromis 59 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 56 pro, proti, zdržel se přijat. 92 pro, proti, zdržel se přijat. 83 pro, proti, zdržel se přijat. 216 pro, proti, prověříme. Je 2, 1, 6, prověříme. 2, 1, 6. Končím hlasování. Přijat. Což znamená, že se dostáváme k kompromisu 60. Pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 229 pro proti, zdržel se přijat, kompromis 61 pro, proti, zdržel se přijat, 2, 4, 1 pro, proti, zdržel se přijat, 2, 4, 2 pro, proti, zdržel se zamítnut, kompromis 62 pro, proti, zdržel se přijat, 2, 4, 6 pro, proti, prověříme. 2, 4, 6. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 2. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Ne, ne, přijat, přijat, omlouvám se, přijat. První byl zamítnut a druhý byl přijat. Návrh 3 a 4 jsou totožné dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijaty. Návrh 5, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. Návrh 9 pro? Proti? Zdržel se. Přijat. Návrh 10 pro? pro ne, 12, omlouvám se. 10 a 12 dohromady jsou totožné. 2 pro? Proti? Zdržel se? Přijaty. Návrh 11 pro. Proti? Zdržel se? Přijaty. Návrh 13 pro. Proti? Prověříme 13. Prověříme návrh 13. Končím hlasování. Zamítnout dva pozměňovací návrhy dohromady, 14 a 15, to je pro, proti, zdržel se je přijat, oba byly přijaty, návrh 16 pro, proti, zdržel se zamítnut, ano, takže teď ta krátká pauza, dvě, tři minuty, kolegové. Thank you.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 Caro Presidente, dia festa. E io inizio la buttare coffee così. Poco poco, eh, sì, da, no, fino a, fino an er enormous amount of alcohol, child. enormous amount of alcohol. Please try Patricia, try please. Not With no cafe. On a throat. Buonissimo. It's fantastic. It's natural. Quite eh, natural.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 Uh, uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, I understand that we are perfectly prepared for final vote. Final vote. Závěrečné hlasování je jmenovité hlasování. Prosím, posaďte se. A zahajuji hlasování. Závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Has anybody voted? Všichni odhlasovali. I close the vote. Končím hlasování. 47. 47 pro, blahopřeji kolegovi Grobarčikovi a všem stínovým zpravodajům, všem nám, poněvadž to byla velká spousta pozměňovacích návrhů a tvrdá práce našich stínových zpravodajů. Děkuji všem za tvrdou práci a nyní se dostáváme k závěrečnému návrhu ohledně transparentnosti a e, e, politice e, daní z přidané hodnoty náš zpravodaj je Masiliano Salini. A kdybych, kdybyste dovolili, tak kompromisní návrh číslo jedna s ústním pozměňovacím návrhem od ALDE. Paní Kalas má, paní Kalas, máte ústní pozměňovací návrh, je to tak? Ano, za ALDE bych eh, chtěla navrhnout pozměňovací návrhu, návrh k návrhu 1, navrhnout careful evaluation, slovy impact assessment, protože careful evaluation je termín, který neznáme v evropském legislativním procesu. Common Consolidated Corporate Tax Base Scheme and urges for its full implementation based on comprehensive impact assessment and so on. Takže eh, vložit tam slovo, im, slova impact assessment, hodnocení dopadu eh, na místo pečlivé vyhodnocení. Jsou nějaké námitky? Pokud by někdo chtěl mít námitku, tak se musí postavit. Nikdo. Takže nevidím žádné námitky, takže můžeme hlasovat o kompromisním návrhu spolu s tímto ústním pozměňovacím návrhem předneseným paní Kalas. Kdo je pro? Who is against? Proti. Zdržel se. Přijato. Pozměňovací návrh 13 eh, dílčí hlasování, první část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 15 pro, proti, zdržel se, pravděpodobně zamítnuto, ale vy jste se nehlásili. Pojďme si to tedy ověřit. Podměňovací návrh 15, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Podměňovací návrh 16 pro, proti, zdržel se přijato, 17 pro, proti, zdržel se zamítnuto, kompromisní návrh 2 pro, proti, zdržel se přijato, kompromisní návrh 3 pro, proti, zdržel se přijato, pozměňovací návrh 31 pro, tedy ta druhá část První část odpadá, takže pozměňovací návrh 31, druhá část pro, proti, prověříme. Pozměňovací návrh 31, druhá část. Končím hlasování. Kompromisní návrh 4 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromisní návrh 5 pro, proti, zdrželo se, přijato. Kompromisní návrh 42 pro, proti, zdrželo se, přijato. 44 přijato. 46 pro, proti, zdrželo se, zamítnuto. 48 pro, proti, zdrželo se, ověříme. Takže 48. Končím hlasování. Přijato. Kompromisní návrh 6. Pro, proti, zdržel se přijato. Kompromisní návrh 7 pro, proti, zdržel se přijato. 62 pro, proti. A věříme. 62. Končím hlasování. Zamítnuto. 63. Tři části. Takže první část 63 pro, proti. Ověříme. První část 63. Končím hlasování. Přijato. Druhá část 63. Pro, proti, zdržel se. Přijato. Třetí část pro, proti, zdržel se. Přijato. 64 pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromisní návrh 8 pro, proti, zdržel se. Přijato. 72 pro, proti, zamítnuto. 73 pro, proti, Ověříme 73. Končím hlasování. Přijato. 75 pro, proti, zdržel se. Přijato, ale ještě ověříme. Takže 75. Pravděpodobně přijato. Končím hlasování. Prosím, přihlašte se. 76 pro, proti, zdržel se přijato. 8-0 pro, proti, zdržel se přijato. 82 ve dvou částech. Takže první část pro, proti, Ověříme. 8, 2, 1, první část. Končím hlasování. Druhá část. Pro, proti, zdržel se. Zamítnu to také. 83. Proti. 83. Končím hlasování. 85. 86 pro. 87 pro, proti. Přijato konečné hlasování elektronicky zahajuji. Končím. Šedesát jedna pro. Já gratuluji panu zpravodaji. Já se jinak omlouvám, to je vše, co jsme zvládli za hodinu a půl. A vy jste se ale původně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 because until one o'clock you've got a free time. To jsem nepochopila. Yeah, I think a lot what you went from. Wann habe ich dann diese anderen Leute? Diese Supergruppe? Supergruppe hast du Leute. Dear colleagues, uh, if Vážení kolegové, pokud se nemůžete zdržet, prosím, opusťte tento prostor co nejrychleji, abychom mohli pokračovat v diskuzi k dalšímu bodu. Turmes, kolik Turmes, kolik Turmes. Pane kolego Turmesy, mám vás přímo před sebou a rád bych začal. Colleagues from, from kolegové z SND, kteří tady zůstávají. Colleagues, Madame Toya, please. Takže já žádám jednotlivé členy, aby se posadili. Okay, dear friends, let us go to the... Vážení přátelé, pojďme k jednáním k dohodám TTIP. Vítám tady pana Petro Soumelise, který je vedoucím oddělení pro přístup na trhy v direktorátu pro obchod, takže je nám velkým potěšením, že jste se dostavili a čekáme od vás souhrn toho, jak probíhalo 11. kolo jednání k dohodám TTIP, které proběhlo v Miami v červenci tohoto roku. jednání forma, byla formálně zahájena v červenci 2013 takže teď už za sebou máme dva roky jednání. To poslední kolo proběhlo v Miami. A kromě formálního kola jednání k TTIP proběhl také debriefing ze strany komise na úrovni direktorátu pro obchod. Takže kolegové, Chci vám říct, že komisařka Cecília Malmstromová se setkala se zástupci amerického obchodu, pan Mike, především panem Michaelem Fominem ve Washingtonu, proto aby projednali dosažený pokrok v rámci jednání k TTIP. A to ve chvíli, kdy Spojené státy uzavřely dohodu s 11 eh, zeměmi eh, dohodu, která je nazývaná Transpacifická. To je velmi důležitá dohoda, která zastínila jednání k obchodní dohodě mezi Evropskou unii a USA. Tato dohoda, tato transpacifická má dohodu, má zkratku TPP a my bychom rádi věděli, co tedy tento transpacifický nový obchodní vztah znamená. A zdali tato uzavřená dohoda, tedy ta skutečnost, že byla uzavřena, bude mít dopad na jednání k dohodám TTIP, ať už negativní nebo pozitivní. Rádi bychom znali váš názor. Byla tedy uzavřena transpacifická dohoda před několika týdny a máme před sebou další kolo jednání. Možná. Takže já vám dávám slovo. Yes, good morning to <clears throat> everyone. Thank you very much. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo, za to, že máme možnost tady pohovořit o posledním kole jednání k dohodám TTIP. Bylo to 11. kolo, jak jste správně řekl, a jednání trvala dva týdny od 2. do 19. října, některá jednání proběhla ve Washingtonu, většina z nich však v Miami. Toto jedenácté kolo bylo dobré a umožnilo dosažení pokroku a zintenzivnění jednání v celé řadě oblastí. Řekl bych, že tím nejdůležitějším byla dohoda o přístupu na trh došlo k výměně revidovaných tarifních nabídek mezi námi a Spojenými státy. A v rámci této revidované tarifní nabídky jsme se konečně dostali na srovnatelnou úroveň. 97% tarifních položek je tedy nyní na stole a nabídka je vyvážená. Původně panovala nerovnováha, kdy tedy Spojené státy byly mnohem víc protekcionářské než Evropská unie a nyní se to podařilo dořešit. Během tohoto kola jsme také řešili eh, problematiku označení původu u výrobků, to je velmi důležité, protože to nám umožní stanovit, jak budeme přistupovat k jednotlivým preferencím. Nicméně, pokud jde o ten druhý pilíř pro přístup na trh, to tedy tvoří služby, byla, tam byla zase tedy předložena revidovaná nabídka již v desátém kole v červenci a proto jsme nyní tedy dále diskutovali a konsolidovali jsme nabídku i v oblasti služeb. Třetím pilířem přístupu na trh je eh, problematika veřejných zakázek. To je velmi důležité a tady tedy jsme připravili prostor pro výměnu úvodních nabídek a další jednání proběhnou v únoru. A to v návaznosti na, čem, na, tom, na to, na čem se dohodla komisařka Malastrémová s Michaelem Fromenem v září letošního roku. Takže hlavním tématem tedy byl eh, přístup na trh, ať už jde o zboží, eh, pokud jde o regulatorní dimenzi dohod TTIP, eh, debaty k jednotlivým odvětvím, Tady se nám podařilo dohodnout se na tom, co je nezbytné v rámci regulatorní spolupráce mezi odvětvími. Samozřejmě, že tohle je diskuze, která nemá dopad na úroveň ochrany tak, jak je stanovena legislativně, ani na to, jakým způsobem regulujeme naše politiky. Dalším důležitým vývojem byla skutečnost, že Evropská unie předložila svůj návrh, který se týká trvale udržitelného rozvoje. K tomu také došlo v tomto kole. A došlo k takové první diskuzi po předložení toho návrhu. Jedna věc, která nebyla předmětem diskuze, se týkala ochrany investic. Jak víte, komise přišla s návrhem na ochranu investic, ale tady tento návrh bude ještě třeba pro debatovat s jednotlivými členskými státy s Evropským parlamentem, takže nebyl předmětem jednání. Takový je tedy stav věci a teď dvě konkrétnější připomínky. Pokud jde o malé a střední podniky, tady jsme debatovali o zahrnutí kapitoly o malých a středních podnicích do dohod TTIP, protože a tady se tedy Evropská unie a USA již dohodly na zahrnutí tohoto, této kapitoly a to bude vůbec poprvé, kdy podobná kapitola bude obsahem obchodní dohody. A ve vztahu k malým a středním podnikům jsme debatovali o dvou aspektech, o tedy té tom institucionálním rozměru a sdílení informací. Ten třetí aspekt se týká více tedy té konkrétní spolupráce. Tam už jsme se víceméně dohodli. Vzhledem k tomu, že již existuje velmi dobrá spolupráce eh, mezi EU, mezi tedy příslušnými orgány Evropské unie a USA. Proto jsme se více soustředili na ten institucionální rozměr. Tady jde tedy o to, jaká struktura jakou strukturu by měla mít ta kapitola o malých a středních podnicích. My jsme se eh, za tímto účelem rozhodli vytvořit zvláštní pracovní komisi, která jednak bude fungovat eh, jako takový kontaktní orgán pro zainteresované skupiny, bude tedy mít celkový přehled o vývoji dohody o tom, jak se problematika malých a středních podniků odráží v dalších kapitolách dohody. A tady tedy jsme dosáhli pokroku v této věci. A u toho třetího aspektu, sdílení informací, to se tedy týká toho, jaké nástroje vlastně malé a střední podniky budou mít k dispozici eh, a jaké informace pak budou moci předávat například evropským středním, malým a středním podnikům, eh, které se zajímají o vývoz do USA. Eh, a to tedy v zájmu většího zastoupení tohoto typu podniku na zahraničním obchodu. Tyto debaty dále pokračovali, zatím však ještě jsme se nedohodli přesně na tom, jaké informace by dohoda měla obsahovat v tomto směru. A to se tedy ještě vyžádá další debaty. Ze strany Evropské unie bychom rádi, aby existovalo jedno kontaktní místo pro naše eh, malé a střední podniky, takže na jedné webové stránce by tedy tyto získaly všechny potřebné informace. Pokud jde o energetiku a suroviny, tady jsme také vedli tady velice dobrou diskuzi, která v podstatě zahrnula eh, výsledek všech předchozích diskuzích, tedy ke všem těm potenciálním aspektům, které by se, které by mohly být zahrnuty do kapitoly eh, k energii a surovinám. Ve srovnání s předchozími koly jednání jsme tentokrát měli méně prostoru k jednání o větší energetické efektivitě a obnovitelných zdrojích energie. To je něco, co bychom do budoucna rádi probrali ve větším detailu. A také jsme se bavili o těch různých horizontálních kapitolách v rámci TTIP. To je velmi důležitý aspekt, protože my chceme mít konkrétní kapitolu k energii a surovinám, ale všechna ta pravidla, která jsme měli v jiných kapitolách, se budou tedy zároveň vztahovat i na energetiku a její produkty. Takže ta návaznost na horizontální kapitoly je z tohoto pohledu velmi důležitá. Pokud jde o další klíčové diskuze, my jsme jasně formulovali stanovisko Evropské unie v tom smyslu, že dohoda TTIP by měla mít samostatnou kapitolu která se bude týkat eh, surovin. Tady bychom měli řešit dvě záležitosti. Exportní omezení ze strany USA, například na vývoz ropy a zemního plynu. A také pravidla pro nastavení regulatorního rámce, pokud jde o obchodování a s energií a investice do její produkce. A tady tady čekáme takový návrh pravidel, která budou výchozem pro další debaty. A přispějí postupnému tedy vypracování globálních pravidel. Spojené státy zatím nepřijali politické rozhodnutí o tom, zdali takováhle kapitola zahrnuta bude nebo nebude. Odložili toto rozhodnutí na později v rámci jednání. A ještě bych chtěl poznamenat, že toto kolo proběhlo v do, probíhalo v době, kdy se toho hodně dělo také na půdě amerického kongresu, který řešil energetiku. Především tedy debatu o hned několika návrzích legislativy, eh, které se týkaly například tedy eh, zrušení toho vývozního zákazu ropy eh, a podobně. Tady se podařilo do, dosáhnout určitého pokroku. Ale je to proces, který tedy ještě není u konce. A ještě jeden prvek, který jsem chtěla změnit, zmínit, pane předsedo. se týká něčeho, čeho jste se přímo účastnil ty dva týdny po kole jednání z, Vaš- z Washingtonu, proto tedy ten transatlantický legislativní dialog, který se odehrál na počátku listopadu ve Washingtonu a tam tedy byl právě vývoz surovin jedním z hlavních témat. Některé diskuze Proběhly tedy i za účasti příslušné americké strany, navíc tedy na okrajích tohoto hlavního jednání proběhla celá řada dílčích jednání a my jsme s potěšením kvitovali, že transatlantický legislativní dialog vyústil ve vydání společného prohlášení, které konkrétně podporuje kapitolu o energetice v rámci dohod TTIP to tedy souvisí s naším vyjednávacím cílem a je asi zajímavé vidět, že přijetí tohoto společného prohlášení si získalo podporu na půdě kongresu. A samozřejmě jsme také vděční za podporu Evropského parlamentu. A jsem si jist, že v rámci toho transatlantického energetického dialogu, ať už na hlavním jednání nebo na dílčích jednání, eh, jsme dosáhli pokroku v tématech, která představují eh, velice náročná, náročné okamžiky vyjednávání. Příští kolo jednání, tedy příští setkání mezi eh, komisařkou Malstromovou a americkým vyjednávačem proběhne v prosinci a příští kolo jednání, 12. kolo jednání, by mělo proběhnout příští rok, pravděpodobně v únoru tady v Bruselu. Datum ještě přesně není znám, ale takhle by to mělo vypadat. Na americké straně doufáme, tedy vzroste eh, nasazení při, k jednání pro té, co se podařilo uzavřít transpacifickou dohodu a díky tomu bychom doufáme dosáhli většího pokroku. abychom se dobrali konce jednání co nejdříve. Někdy v příštím roce. To je vše, co jsem k tomu chtěl říci. Děkuji. Few colleagues. Děkuji. Na seznamu mám několik kolegů a poněvadž já jsem byl autorem eh, stanoviska tak eh, pro výbor INTA, tak dovolte, abych eh, začal. Eh, eh, slovy, že jsem eh, navštívil Washington minulý týden jako předseda výboru ITRE a na, na pozvání výboru, výboru, parlamentního výboru pro obchod a i mm, předsedou, jsem pozván výborem, předsedou výboru pro technologie, techniku, kdy bylo to v rámci kulatého stolu, eh, kdy se sešli zástupci průmyslu, eh, američané, tedy evropané, a také jsem i mm, potom s panem Aptonem, s tím předsedou výboru, předsedal zasedání podvýboru pro energetiku, eh, jejich tady panelu, což je součást dialogu, transatlantického dialogu. Já myslím, že to možná i jste sami někteří zažili, protože jste se zúčastnili podobného setkání v americkém kongresu a hlavní téma bylo otevření trhu v oblasti v energetice. Eh, energetika a ropa, především energetika. A eh, je možné, že eh, Eh, podle diskuzí, když jsem diskutoval tedy s náměstkyní ministra mm, pro energetiku, eh, a když jsem diskutoval s paní eh, i Novely, která je tajemnicí pro životní prostředí a energetiku, tak Především ty, ti hovořili, že by chtěli zracionalizovat proces udělování licencu, licencí Ehm, a eh, až tedy na 20 měsíců, protože zatím americké firmy, které by chtěly vyvážet z eh, kapalněný plyn, tak musí dlouho čekat na udělení licence. Oni by to chtěli eh, zkrátit na měsíc tak. A potom vůbec je mm, hovořili o tom, že by chtěli zrušit licence jako takové a to co nejdříve. Asi tedy to teď je jeden z hlavních úkolů kongresu. Já jsem se sešel i s některými senátory, paní Murkovsky, která je předsedkyní výboru pro přírodní stroje energetiku a potom jsem se sešel s, mm, s, s vysokým představitelem z Ministerstva pro energii a finance energie a LNG, kapalněný plyn. Takže o tom jsme především hovořili. Já mám takové tři krátké otázky na vás. Jaký máte pocit, jak to bude s touto konkrétní kapitolou, která se týká energetiky? E, protože zatím ta pozice Američanů není úplně jasná. A za druhé, realisticky, co očekáváte jako komise? E, s čím myslíte, že američané budou souhlasit? v oblasti energetiky. Jak tedy konkrétně eh, to bude s otevřením našich trhů? My bychom chtěli otevřít eh, co nejdříve náš trh s energiemi příští rok, pokud možné. I to eh, vyplynulo z diskuzí s státním tajemníkem, kdy jsme hovořili o otevření trhu, dejme tomu v první polovině příštího roku. A další otázka se týká veřejných zakázek a malých středních podniků. Protože zde ty restrikce, eh, eh, omezení trhu existují spíše na úrovni jednotlivých států amerických a ne na úrovni federace. Na úrovni jednotlivých států možná tam se snáze dohodneme na kompromisu a takže pan Karinč jako první. Eh, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já mám dvě otázky. Za prvé, ta první se podobá v podstatě eh, té vaší otázce, pane předsedo, nebo ta druhá spíš, té druhé. První je obecnější. Teď, když američané uzavřeli TTP, již je to ve fázi ratifikace, a politici se zaměřují teď na Pacifik spíše. A takže teď, když se to uzavřelo s Pacifikem, tak možná by měli mít teď více času energie eh, pro vyjednávání o TTIP. A, eh, takže skutečně jde jim o to, anebo eh, spíše jsou k tomu laxní protože teď by měli mít eh, plnou kapacitu, aby se mohli věnovat právě této dohodě TTIP, protože pokud jde o Pacifik, tak tam eh, to je vyřešeno víceméně. A pokud jde o kapitolu s energiemi, jaké jsou argumenty Američanů proti? Proč ji nechtějí? Protože to v podstatě eh, pro nás je jeví spíše jako něco výhodného, ale Američané nejsou ochotní uzavřít tuto kapitolu a proč, jak, z jakých důvodů tuto kapitolu nechtějí. Kolega Kofold. Děkuji, pane předsedo, děkuji také já komisi za briefing. Pokud jde o energetiku, kapitola o energetice, zde bych chtěl také se zeptat komise, eh, ne pokud jde o tu první část, tedy omezení exportu, ale pravidla Mm, kdybyste to mohl trochu vysvětlit, jaká pravidla, jaký typ pravidel, eh, pokud jde třeba o tu kapitolu eh, surovin, energii, tedy o jaká pravidla nám jde. A druhá otázka je propojená s jedenáctým kolem, které jste popsal. Vy jste řekl, že udržitelný rozvoj, tak jak my to chápeme, že to je něco, o čem se tam také jednalo, ale já si kladu otázku, jak Američané vnímají tuto diskuzi o udržitelném vývoji, to znamená životní prostředí a tak dále, což e, pro nás znamená i mm, pravidla hospodářské soutěže, která musí být férová. Takže to by mě zajímalo vědět, co si o to myslí komise. A nakonec, pokud jde o TLD, Já jsem se zúčastnil diskuzí TLD a my spolu s Američany jsme přijali deklaraci, kdy jsme řekli, že kapitola o energetice by měla být zahrnuta, ale mm, tam došlo k určitému vývoji v kongresu v Americe, protože nechtějí mm, akceptovat Energy Clean Act, tedy návrh zákona o mm, ekologii. Ehm, jsou tam tedy určité problémy s bojem proti změnám klimatu a tak dále, takže to vstupuje do té diskuze jednání o TTIP, tedy otázky jako ehm, změna klimatu a podobně. Vstupuje to tedy do jednání o obchodní dohodě tohoto typu. Děkuji, paní Nibler. Děkuji, pane předsedo. Také já bych nejdříve velmi ráda poděkovala za briefing, který jsme právě obdrželi a mám takovou doplňující otázku, zda jsem to pochopila správně. Hovořil jste o těch klíčových tématech, které byly předmětem 11. kola vyjednávání. Tam se vás, došlo k nějaké oblasti již ke konkrétním výsledkům, byť prozatímním konkrétním výsledkům. Jestli jsem to správně pochopila, tak to bylo u ale ptám se, jestli jsou tam ještě nějaké další oblasti. A pak ještě jedna otázka, která se týká regulačního rámce v rámci TTIP principu, abyste řekl, že jak, jakých odvětví se to týká, mohl byste to ještě trochu rozvést podrobněji. A poslední otázka. Vím, že ochrana údajů není předmětem vyjednávání o TTIPu, ale před nedávnem Evropský soudní dvůr vydal rozsudek o Safe Harboru. A já se vás ptám, hovořili jste o tomto tématu v rámci 11. kola vyjednávání, alespoň nějak na okraji nebo se to vůbec změno nebylo. Děkuji. Děkuji, pan Kelly. Ano, děkuji. Já bych chtěl zde ocenit eh, mm, ten váš briefing. Mě hodně zajímá situace s energetikou, především ten eh, eh, skapaděný plyn, NLG. A, takže hm, to mě velice zajímá. A teď pokud jde o načasování diskuzí, Příští kolo se koná v únoru, to je 12. kolo. A kolik kol ještě se plánuje? A kdy asi to bude uzavřeno vůbec? A především i vzhledem k volbám v Americe. Pokud to chceme uzavřít, tak kolik ještě kol se plánuje a možná ještě další kolaborou třeba pro ta kontroverzní témata. A třetí otázka malé střední podniky. Já vítám tuto kapitolu, to je novinka. A mohl byste nám říci da, více detailů, protože zde mm, poslanci často mají velké problémy s TTIP právě pro nebo kvůli negativním komentářům, které se týkají Mm, těchto dopadů a často to není opodstatněné. Angelika o tom také hovořila. Takže my bychom potřebovali nějakou argumentaci, abychom mohli bojovat proti těmto naštěním. Dále, pokud se to prosadí. Co to bude znamenat pro podniky v Evropě? Potřebujeme určitá pozitivní, určité pozitivní signály, nejenom negativní. Takže co konkrétního bychom mohli jim nabídnout a aby to bylo opodstatněné. Děkuji. A paní López Vermejo. Paní López. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den. Děkuji za účast, že jste přišel, abyste nám řekl, jak probíhají vyjednávání. Já mám tři konkrétní otázky. Já jsem neslyšela žádnou zmínku o automobilovém sektoru. Mm, to je zainteresovaný sektor, myslím. A teď i vzhledem k tomu, co se stalo s Volkswagenem, a mimo jiné i to bylo kvůli tomu, že je v tomto sektoru vysoká koncentrace, což znamená velké riziko, že v podstatě naše ekonomika bude v rukách velkých nadárodních firm. Takže já se ptám, jak to bude s systémem kontrol emisí. Ve Spojených státech se vychází z informací, které přináší automobilový průmysl, tedy výrobci samotní. Já bych chtěla vědět tedy, co jste si myslel Mm, mm, eh, pokud jde o vzájemné uznávání o kon, systému kontrol emisí, vzájemné uznávání těchto systémů kontroly. Co si o to myslíte? A za druhé, chtěla bych vědět, pokud eh, tedy se bude zvažovat to, že tam bude eh, začleněna sociální klauzule do veřejných zakázek, pokud tam ty klauzule budou, tak se ptám, jaké informace se použijí pro to, aby se zajistilo, že malé střední podniky vůbec budou mít přístup k těmto eh, zakázkám, protože bohužel obecně platí, že eh, pořád ta výběrová řízení zase jsou v rukách velkých podniků. A takový námět teď, vzhledem k tomu, že mm, eh, předložíte nabídky, mm, v únoru předložíte další nabídky, tak by bylo dobré, abychom eh, tam především prosazovali práva eh, pracujících, zachování pracovních míst v oblasti veřejných zakázek těchto eh, kontraktů a abychom i tam měli tyto klauzule o Eh, začlenění mm, tedy eh, těchto podniků, malých středních podniků ve výběrových řízeních. A dále liberalizace energetického sektoru. Co to bude znamenat? Bude to znamenat eh, větší otevření i štěpení i Ameri- tomu, že se sem bude, do, bude dovážet, budou dovážet americká fosilní pravidla a, is, um... a fracking se povolí dále ještě mám další řečníky na seznamu, jenom chci připomenout, že v diskuzi se Spojenými státy, když jsme diskutovali o zrušení eh, udělování licencí, tak eh, to ne, že by od nás oni dostali nějaký favor. My chceme, abychom na tom také něco získali. A většina republikánů a mnoho, mnoho i demokratů mají velký zájem o tom, že by eh, se to celé řízení o udělování licencí zrušilo již tento rok. A mm, jak jsem zmínil senátory, tak mm, jeden z nich, dva, ty dva, se kterými, se kterými jsme hovořili, jeden z Aljašky třeba, tak ti mají velký zájem právě o zrušení licencí, tedy úplné otevření trhu i podle našeho názoru to je velice strategicky důležitá věc, geopoliticky také i z pohledu eh, cen energií. Ceny energií eh, v USA a ceny v energii v EU. Eh, e Takže to je pro ty ceny důležité. Takže prosím, můžete zareagovat na tyto otázky? Andrew Marks, thank you. Ano, děkuji. Dělala jsem si poznámky a budu se snažit na ně zodpovědět. Pokud je o tu kapitolu k energetice, ano, taková kapitola tedy eh, k pravidlům by byla velice užitečná, k pravidlům tedy k pravidlům, například pokud je o energetickou bezpečnost, konkurenceschopnost našich energeticky intenzivních odvětví, a to ve snaze uzavřít tedy tu mezeru mezi náklady a příjmy v oblasti energetiky. Ptáte se, co čekáme od této kapitoly? Za prvé tedy řešení eh, v oblasti vývozního omezení. Vy jste naznačili, že tedy možná existují způsoby, jak řešit tuto situaci, ale také doufáme, že se dohodneme na, určité, na určitých pravidlech, které jsou třeba v oblasti energetiky a surovin, Třeba jsou proto, že pravidla eh, VTO nekryjí plně oblast energetiky. A proto jsme sami v rámci bilaterálních jednání začali jednat s některými partnery, například z východu, Gruzie, Moldávie. A začali jsme tedy vypracovávat určitá pravidla. Eh, na která bychom potom rádi navázali i v rámci dohod TTIP. Vy jste se také, pane předsedo, ptal na veřejné zakázky a na to, jak ta regulace vypadá na úrovni eh, federální ve Spojených státech. A já odpovím tak, že ta regulace existuje nejenom na federální úrovni, ale také na úrovni jednotlivých států Unie. Nedávno jsme například jednali o podobné věci s Kanadou, kde jsme se snažili řešit tedy eh, právě tuto problematiku jak na úrovni federální, tak jednotlivých kanadských provincií a i ve spojených, a v případě Spojených států budeme postupovat stejně. Myslíme si, že je důležité aplikovat princip národního zacházení, což otvírá možnost malým a středním podnikům, aby využili všech těchto možností, které se nabízejí. Pokud se ptáte, jak situaci změnilo uzavření transpacifické dohody, musím říci, že i ze strany Spojených států byla, byla vidět větší nasazení, více energie. A skutečnost, že se již podařilo uzavřít jednání ještě neznamená, že tedy pro Američany je všechna práce hotová, musí celou dohodu protlačit kongresem, pak dopracovat eh, sekundární legislativu. Pak to byla otázka proč. Proč se američané vyhýbají kapele o ERM? Za prvé je to oblast, kde vlastně Spojené státy nejsou zvyklé vyjednávat. V posledních 20 letech k tomu nebyly nuceny. snaží se to řešit prostřednictvím horizontálních kapitol. Ne, že bychom s tím úplně nesouhlasili, ale myslíme si, že je třeba přijít s konkrétními ustanoveními v této věci, protože tedy horizontální kapitoly k tomu nestačí. Takže kromě tady těch horizontálních ustanovení je třeba přijít i s některými konkrétnějšími. Kapitola o trvale udržitelném rozvoji Tady byla ta reakce víceméně omezená v tom smyslu, že my jsme předložili návrh, americká protistrana také, a pak jsme si spíš tedy vyjasňovali, co přesně naše návrhy znamenají. Kladli jste také otázku ke klimatickým změnám. Tady samozřejmě hovoříme o obchodních jednáních ale i pro nás je jasné, ve chvíli, kdy se bavíme o energetice a surovinách, že jakékoliv ustanovení nemůže opomíjet cíle, které jsme si stanovili v boji proti změnám klimatu. Přesně naopak. Eh, měly by tedy taková ustanovení pracovat na podporu těchto cílů. Ovšem neexistuje žádný přímý vliv, který by dohoda TTIP měla na energetické politiky. Problematika ochrany dat. Je to řešeno? Nebo bylo to řešeno v tomto kole jednání? Jak víte, ochrana dat není sama o sobě součástí diskuze a nebyla tedy předmětem diskuze v tomto kole. Také jste se ptali, zdali ta odvětví, ke kterým se vedly konkrétní diskuze, je to tedy vlastně devět odvětví, které jsou předmětem diskuze. Například léčiva, zdravotní prostředky, kosmetika, textil, automobily, ICT, engineering, tedy chemikálie, pesticidy a tedy lehké strojírenství. Pokud jde o zemní plyn, jednání k automobilům se týkají bezpečnosti vozidel, nikoli však emisních norem. Ty nikdy nebyly součástí regulatorních snah v rámci TTIP. Také jste se ptali, jaký dopad bude potenciálně mít liberalizace sektoru energetiky. Například na fracking, na frakování. Tady já rád opakuji, kdykoliv před vámi vystupuji, že nic v této dohodě nenarušuje svrchovaná práva, které má každá strana při rozhodování o tom, zdali určité energetické produkty tedy zdali ta možnost například frackingu bude využita nebo ne takže i Spojené státy si mohou svobodně rozhodnout, stali tedy půjdou touto cestou. TTIP zaručí pouze to, že pokud padne tohle rozhodnutí, tak eh, nebude diskriminováno, pokud jde o dostupnost zdrojů. A na závěr, pokud jde o malé a střední podniky, na to vám asi budu muset odpovědět eh, bilaterálně, nemám teď dost času. Pokud jde o časový rámec, příští kolo proběhne v únoru, nevím kolik kol ještě proběhne celkem v roce 2016, ale co je důležité, je dosáhnout co největšího pokroku příští rok. Ideálně samozřejmě tato jednání by mohla být uzavřena ještě v průběhu funkčního období současného prezidenta, ale to asi nelze s jistotou předvídat. My se také budeme snažit dosáhnout co největšího pokroku u těch hlavních témat na začátku příštího roku, tak abychom později během roku 2016 mohli řešit i detaily. Ale je velmi obtížné předvídat, kdy budou tato jednání uzavřena. Já vám děkuji za pozornost. Máme spoždění, no, příliš velké spoždění na to, abychom začínali další diskuzi. Je mi líto. Jednu větu vám dovolím. Já si myslím, že jedním z velmi důležitých aspektů je tedy vlastně otevřít americký trh při zadávání veřejných zakázek i evropským podnikům a to na eh, rovnoprávné úrovni. Ovšem nedovedu si představit žádného politika, který by tohle prosazoval v rámci své předvolební kampaně. Takže se asi dá čekat, že čím víc se budou blížit volby, tím komplikovanější to vyjednávání bude. Kolik času tady máme na, uzavře, na uzavření jednání? Já si myslím, že tohle je čistě politická otázka. Já jsem položil stejnou otázku všem Američanům. Ptal jsem se jich, jak máme přesvědčit veřejnost ve Spojených státech a v Evropské unii o tom, že je dobré uzavřít dohodu TTIP. Je to tedy čistě politická otázka. Samozřejmě naprosto souhlasím s tím, že je důležitá. A nyní jsme tedy u bodu 12. Koordinátoři přijali následující rozhodnutí za prvé nelegislativní stanovisko ke koherentnímu přístupu k kreativním průmyslovým odvětvím. Jde to do EPP. Za druhé, pracovní skupina v rámci výboru pro zaměstnanost, která bude pracovat na dopadu digitalizace na trh práce. Naše kolegyně eh, Pětra Manači byla nominována jako zástupkyně a Saldagas je jejím náhradníkem. Bod 3. Koordinátoři rozhodli o tom, že zahájí iniciativu eh, o sníže, o tedy nepoužívání vytištěného materiálu čili Paperless Initiative od března 2016 a za čtvrté koordinátoři potvrdili tradiční přístup ITRE ke kompromisním návrhům. Ty budou vždy k dispozici pouze v angličtině. Samozřejmě můžete protestovat, ale pokud budeme protestovat, tak tady stejně nic neprosadíme. Je to velmi obtížné Chápu, že tedy ta mnohojazyčnost je pro nás důležitá, ale ale takhle vypadá naše rozhodnutí. A znovu se sejdeme ve tři na společném zasedání ITRE a IMCO. Ve tři. Myslím, že do bodu různé ne, není nic. V bodě 14 máme pouze návrh na příští setkání 30. listopadu a 1. prosince. Jeden a půl dne v Bruselu. Za pár týdnů se znovu uvidíme v Bruselu a ve tři máme to společné zasedání. Děkuji. See you in two and a half hours.